Thank you very much. So we need to adopt an, adopt... Děkuji. Takže teď nás čeká znovu eh, nutnost schválit návrh pořadu jednání pro zbytek dnešní schůze. Pod 16 o geoblockingu si vymění pořadí s bodem 19, který se týká um, prodávání zboží online. Bod 17 probereme jako první bod zítra odpoledne. A bod 18 který se týká franchisingu, ten byl odložen až na další schůzi. Já vás ještě jednou poprosím o klid v sále. Děkuji. Teď mám jedno velice důležité oznámení. Zítra dopoledne začneme už v 8.30 to z toho důvodu, že budeme končit už v 11.30, protože se konají oslavy římských smluv, která, ty oslavy se budou konat eh, v eh, hemicyklu a myslím, že pan Šváb nabídl na tu ranní schůzi každému kávu, tak vidíme, nám to byl jenom vtip, ale uvidíme se zítra v 8.30. A teď nás čeky, čeká nejprve zpráva o návštěvě Indie, které se zúčastnila naše delegace. Delegace navštívila jak Mumbai, tak Nové Delhi. Týkalo se to, nebo konalo se to mezi 20. a 24. únorem. V delegaci byl pan Andreas Schwab, pan Ivan Štefanec za EPP, pak paní Evelyn Gebhardt, paní Olga Sehnalová a také paní Marlen Mici. První dny proběhly Mumbai. Setkali jsme se zástupci celních orgánů, také jsme navštívili velký kontejnerový přístav. Ehm, byli jsme svědky toho, že tam dochází k velkému rozvoji digitalizace v tomto oboru a že to tam že usilují o velkou efektivitu. Dále jsme se rovněž rádi setkali s zástupci politických eh, samozpráv Ehm, jak víte, tak Indie se skládá z mnoha států. Je to možná částečně trošku něco jako Evropská unie. Druhý den jsme navštívili jeden z rozlehlých eh, technologických parků a také jsme se dozvěděli něco o startupech. A ten další den jsme navštívili New Di- eh, Nové Delhi, kde jsme se setkali s ministrem rozvoje dovedností, ministrem spotřebitelských věcí a ministrem informačních technologií. Také jsme se ještě zabývali otázkami, nebo setkali jsme se ještě se dvěma parlamentními výbory, o, které se týkají informačních technologií a spotřebitelských věcí. Celý ten program byl vynikající, byl velice nabitý. Setkali jsme se s mnoha um, protěžky na vysoké úrovni a bylo to tedy mnohem takové celkově na vyšší úrovni než ty předchozí delegace. Ta setkání byla velice dlouhá. Setkali jsme se s vysoce postavenými politiky. A nakonec jsme se dozvěděli, že Indie požádala o znovu otevření jednání, obchodních jednání což bylo dlouho jaksi u ledu. Takže si myslím, že bylo skutečně důležité, že AFKO, IMKO a ještě ten třetí výbor, tam byly vlastně všechny společně. Sekretariát připravil z této návštěvy vynikající zprávu. Já bych vám, nebo já bych sekretariátu ještě ráda poděkovala. Mm, nakonec to některé věci byly dost na poslední chvíli, ale sekretariát se toho zhostil dobře. Myslím si, že to, ta návštěva ukázala, že když eh, vycestujeme do nějaké země jako delegace, tak můžeme posílit svou reputaci a můžeme lépe pracovat i pro občany, které zastupujeme zde v Evropě. Mm, bylo to opravdu několik dní, které na mě učinily veliký dojem. Prosím, přečtěte si tu zprávu. Děkuji. A teď už nás čeká první takový věcný bod budeme hovořit o přeshraničním doručování balíků a zpravodajem nebo zpravodajkou je paní Beliana Borzan, které dávám přímo slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já využiji toho, že mohu hovořit chorvatsky. Takže jak to vypadá v Evropské unii? Evro- elektronický trh nabývá na stále větším objemu. Je to asi ve výši 369 milionů eur ale jsou tam ještě problémy, které se týkají fyzických dodávek toho objednaného zboží. Každý rok se v Evropské unii rozešlou asi 4 miliardy balíků a k tomu, aby dobře fungoval přeshraniční prodej zboží, tak musí dobře fungovat doručování těchto balíků. Nicméně tento trh doručování balíků je v Evropské unii stále roztříštěn, jsou tam velké rozdíly mezi jednotlivými trhy členských zemí. Některý, některé z takových velkých překážek pro spotřebitele i pro maloobchodníky jsou vysoké ceny a také hm, jakási nepohodlnost toho doručování balíků. Stávající směrnice o poštovních službách se týká zejména listovních zásilek, ale zásilky balíků v posledních letech výrazně se navýšily, takže potřebujeme nová pravidla, která by doplnila ta, tu stávající legislativu máme k dispozici studie, které ukazují, že cíle za přeshraniční doručování balíků bývají tři až čtyřikrát vyšší, než jsou ty vnitrostátní ceny. A takto přemrštěná cena nelze být, nemůže být eh, odůvodněna třeba vysokými náklady na pracovníky a tak dále. Takže tyto vysoké ceny jsou zdrojem nespokojenosti spotřebitelů, kteří by jinak nechtěli nakupovat na internetu. Vysoké ceny za doručování jsou problémem i pro maloobchodníky, kteří prodávají na internetu a celá situace má eh, i větší negativní dopad na malé a střední podniky než na velké firmy. Chtěla jsem ve své zprávě zlepšit situaci na tomto trhu. Chtěla eh, jsem usilovat o snížení cen po diskusích se současnými stranami jsme se dohodli, že je také důležité definovat balík a bylo by to tedy maximálně hmotnost 31,5 kg. A navíc tato legislativa by se netýkala firm, které mají méně než 50 eh, kmenových pracovníků, respektive mm, počítají se tam pracovníci všeho typu, mm, dlouhodobí pra, pracovníci nebo na ty Eh, pracovníci na dlouhodobý úvazek, částečný úvazek, OSVČ a tak dále. A také by se to netýkalo přepravních firm, které pouze přepravují balíky. Myslím si, že se shodneme na tom, že tento trh s doručováním balíků potřebuje větší transparentnost, mělo by to prospět všem poskytovatelům. A eh, Nemělo by se to vlastně týkat pouze poskytovatelů všeobecných služeb. Chceme dosáhnout transparentnosti a snížení cen za doručování. Ve svých pozměňovacích návrzích usiluji o ochranu obchodních údajů jednotlivých firm, které se týkají přeshraničních tarifů a konečných sazeb. Myslím si, že je důležité, aby konečné sazby byly zahrnuty do této právní úpravy, zejména to, jakým způsobem jsou tyto sazby sjednávány nebo vyjednávány a doufám, že celkově to všechno pomůže splnit cíl této směrnice. Na druhé straně rozumím tomu, že tarify a konečné sazby jsou důvěrnou informací firm a že je důležité s nimi zacházet jako s důvěrnými informacemi. Tento návrh chce zachovat důvěrnost citlivých obchodních informací, ale zároveň chce umožnit vnitrostátním regulačním orgánům zjišťovat, zda ty tarify jsou dostupné a zda tam nejsou nějaké neodůvodněné vysoké tarify. Mm, jsou zde vlastně dvě verze. Jedna je mm, důvěrná, jedna je veřejná, respektive tedy, že ty informace mají být důvěrné nebo veřejné. Je to také důležité i pro malé a střední podniky, které se třeba nemohou eh, zřídit svou vlastní síť doručovatelů, aby mohli doručovat i třeba do těch různých odlehlých e, oblastí, takže se vlastně musí domlouvat s jinými firmami. Mělo by to všechno vést ke snížení cen a také ke zlepšení konkurenceschopnosti, respektive ke zlepšení e, hospodářské soutěže. A mělo by to také podpory, podpořit i inovace. 1. března se konal seminář o poštovních službách a tam se současněné strany vyjadřovaly s obavami o článku 6, protože hovořili o tom, že je možné, že si některé subjekty budou hm, jak si pouze vyzobávat ty nejlepší části trhu. Pak jsme také připravili několik pozměňovacích návrhů, které mají přinést přidanou hodnotu pro zákazníky. Chceme, aby eh, firmy nabízely podrobné informace, jak je to s doručováním. Tato právní úprava by měla nabízet i možnost eh, vrácení toho zboží, protože spotřebitel ne vždy ví, že zde existuje tato možnost, že může to zboží vrátit. Těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji i s dalšími kolegy a věřím, že naše pozměňovací návrhy mohou nakonec tu právní úpravu zlepšit pro ty, zejména pro ty konečné Mm, zákazníky, kteří využívají tyto služby. Děkuji. Nyní pan Antonio López Isturis za EPP. Děkuji. Tak ještě to Jo, dobře. Děkuji. Já bych nejprve chtěl poděkovat zpravodajce za zprávu, kterou máme před sebou. A už jsem vlastně říkal na předchozích jednáních, Mm, že jsme se zúčastnili jedné konference a určitě jsme se dohodli, že abychom pracovali na této legislativě, abychom zlepšili to prostředí. Navíc e, i my všichni jsme spotřebitelé, zcela jistě chceme všichni transparentnost informací, dostupnost těchto informací a také je důležité, aby tam byl určitý časový rámec pro ty dodávky. Chceme také možnosti, jak zjednat nápravu. Co se týče přeshraničních eh, doručování a malých a středních podniků, myslím, že bychom měli navýšit jejich kompetence. Hovořilo by se zde buď v článku 4 a 5 by se hovořilo buď pouze o doručování balíků, anebo i o e, poskytování všeobecných služeb, o tom ještě asi dnes budeme hovořit. A v článku 3 a 6 hovoříme o tom, že trh by měl být všude stejný, nebo ty podmínky. A ten, to doručování Mm, musíme také znát informace o tom, jaký je podíl na trhu, zda je to třeba 10 jaký mají rovněž přístup k sítím ti, kteří poskytují eh, všeobecnou službu. A chceme rovněž zabránit tomu eh, vyzobávání těch nejlepších trhů, těch nejlepších podmínek. Takže to jsou naše komentáře a pokud chceme zlepšit podmínky přístupu k těmto službám a pokud chceme nastavit podmínky pro ty, kteří chtějí nabízet tyto služby, tak si myslím, že bychom měli učinit vše pro to, abychom snížili ceny, jak už řekla paní zpravodajka, takže to musí být ceny, které budou příznivé jak pro spotřebitele, tak pro malé a střední podniky a zároveň povedou k dalšímu rozvoji digitálního jednotného trhu. Ale von Bosait, já od teďka budu dávat v eh, čas jenom po třech minutách. Děkuji, Vicky. Nejdříve eh, samozřejmě děkuji eh, zpravodajce za návrh zprávy. Myslím si, že tam dobře upravila návrh komise v několika ohledech, například definice toho, co to je balíček a definice k těm obstarávatelským eh, službám. To je určitě nezbytné pro právní jistotu. Pokud jde o konečné ceny, tak tam si myslím, eh, že eh, se musíme postarat o tom, aby ty ceny, o kterých tady hovoříme, protože to obsahuje důležité, důvěrné obchodní informace a samozřejmě nechceme nějakým způsobem je dávat k dispozici všem ale eh, přistupovat eh, k ním obezřetně, takže eh, jsem ráda, že zpravodajka si to dobře uvědomuje. Pokud je o článek 6, tak tam zpravodajka hovoří o přístupu k síti mm, pro malé a střední podniky. Chápu ten přístup. Samozřejmě je pravda, že pro nově příchozí je velmi těžké vytvořit tyhle sítě. No, malé a střední podniky. Samozřejmě e, mají velké konkurenty, e, nebo velcí konkurenti by to učením e, zneužívali. Takže tady určitě bude dobrý základ pro kompromis. A ještě závěrem a taková horizontální připomínka. Pořád se trochu obávám toho, abychom nestanovali příliš vysoké překážky tou příliš velkou informační povinností, eh, která je v tom návrhu a která není nezbytná. Komise už ve vlastním šetření ukázala, že eh, eh, v řadě těch cen by, že by se to nedalo zaplatit. A komise by mohla vysvětlit, v čem přesně ten problém spočívá. A potom samozřejmě, pokud je o lepší regulaci, nebylo by eh, lepší mít nějaký fázovaný systém, kdy v první fázi bychom požadovali eh, první balíček dat a pokud bude nějaký problém eh, s konkrétním poskytovatelem, který by vyžadoval například nerozumně vysoké částky, takové druhé části, bychom chtěli informace mm, podrobnější od toho poskytovatele aby ti, kteří eh, poskytují dobrou, eh, tedy eh, nízké ceny, nemuseli ještě být zatíženi tou cenou, tedy těmi dalšími informačními povinnostmi. Každopádně děkuji. Já si myslím, že je důležité také, aby se všichni doručovatelé balíčků podřídili té v nové legislativě. Samozřejmě jsou tady univerzální a neuniverzální poskytovatele a mezi tím je, je třeba rozlišovat. Děkuji. Děkuji, Dita Charanzová. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych také rada poděkovala eh, za prvé zpravodajce za eh, její návrh. My jsme s ním obecně spokojeni, i když možná nepodpořujeme některé věci jako pozměňovací eh, návrhy k tomu, jak vypočítala počet pracovníků. Tam paní zpravodajka to správně eh, rozšiřuje na všechny eh, doručovatele balíčku a nejenom univerzální poskytovatele služeb. Pokud si srovnávat sazby za dodání, ať už jsem malý podnik nebo fyzická osoba, chci vidět všechny dostupné varianty, nejenom to, co jsem schopná dostat na poště. Čili zveřejní eh, tohohle všeho, i když na stránkách komise tomu eh, napomůže, zejména když to bude ve čitelném formátu. Zároveň, eh, pokud tyhle a jiné informace už jsou předány členskému státu jednou, tak by neměl být požadavek to podávat znovu. Tady by měl být ten princip pod univerzality informací. Ty informace se musí, si musí úřady eh, navzájem předávat, a ne aby firmy je neustále poskytovaly do kolečka. Pokud jde o rozhodování toho, co eh, je přístupné podle článku 5, tak eh, u nás ve frakci se budeme muset ještě srovnat s požadavky poštovní směrnice, abychom se postarali o jejich kompatibilitu. U článku 6 vítáme omezení eh, tohoto ustanovení na malé a střední podniky. Není třeba, aby eh, tahle povinnost eh, byla k dispozici malým a středním podnikům, tedy pardon, velkým podnikům, mohlo by to vést k černým pasažérům, kteří by se účastnili toho, co by mělo být čistě komerční vyjednávání. Takže myslím si, že celkově tohle je dobrý základ pro naše další práce a těším se na ně. Děkuji. So we have, um, Den- Takže Denis de Jong je další. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Já myslím, eh, že eh, tady máme spoustu materiálů, eh, kde je tady spousta stížností ohledně rizika že ty údaje eh, najednou budou eh, zaválit po ulici, eh, které jsou konkurenčně citlivé. Na druhou stranu jsou tady obavy z konkurenční, tedy z administrativní zátěže. Ale víme, co chce komise. A chceme doručování balíčků za slušnou cenu. To samozřejmě je také dobře. Takže společně s kolegy na frakci Sjednocené levice jsme se zamýšleli nad tím, eh, kam eh, jít. Ta myšlenka EKR je zajímavá. A sice je třeba eh, nalézt tam ta místa, kde je nepořádek a snažit se napravit. To je asi nejlepší přístup a my se včas pokusíme podat pozměňovací návrhy. Ale ještě jednou je je velice eh, obtížné správně vyrovnat ty zájmy a ještě se nám to úplně nepodařilo. Pascal, Pascal je další. Děkuji, Vicky. Budu stručný. Nejprve samozřejmě musím poděkovat eh, paní zpravodajce. Ta odvedená práce je mimořádná a my samozřejmě podporujeme eh, její snahu zlepšit projednávání eh, balíků napříč unijním prostředím. Je třeba zlepšit transparentnost a také informovat lépe spotřebitele. My budeme hodně trvat na dvou bodech a ty e, eh, sdělíme s paní zpravodajkou. Za prvé, pravidla hospodářské soutěže podle smlouvy by opravdu neměly znamenat snižování těch univerzálních služeb, snižování jejich kvality. To je pro nás zásadní, abychom prostě tady neměli eh, eh, vlastně překážky na cestě eh, k cíli, který je ve všeobecném zájmu, a to je poskytování kvalitních služeb. Za druhé je tady otázka transparentnosti a nediskriminace nediskriminačního přístupu ohledně dodávání, přeshraničního dodávání balíků, ale nechceme, aby z toho mohli těšit někteří velcí eh, podnikatelé, aniž by platili třeba za infrastrukturu, aby ji využívali. A je tedy zapotřebí, aby v tomto ohledu byl Eh, také umožněn přístup malých a středních podniků. Už to tady zaznělo, ale malé a střední evropské podniky by měly také těžit z otevření tohoto eh, eh, trhu konkurenčním silám. Takže to je pozměňovací návrh 1336, které jsme předložili. Děkuji. Ještě někdo? Nějací stínový zpravodajové z jiných frakcí? Takže e, teď expert, což je Gutierrez. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat za odvedenou práci e, zpravodajové i stínové zpravodajce a chtěl bych také učinit několik připomínek, především co se týče odkazu na e, ty tarify a na konečná práva. Měli bychom tedy vyžadovat tyto informace od provozovatelů eh, univerzálních služeb, ale zároveň bychom měli transformovat tyto eh, informace dál, aby se to týkalo všech provozovatelů. A někteří provozovatelé drží v rukou veliký část, velikou část toho trhu. A to, i když nejsou vlastně producenty. Takže informace o tarifech a o těch právech na terminály, na, e, o právech k údajům a tak dále. To všechno by mělo být důvěrné, aby se tady umožnila svobodná konkurence a aby z toho mohl těžit především spotřebitel. V tom smyslu, že se e, ceny nebudou e, nějak uměle nafukovat. A studie ještě ukazuje na další problémy. Například ceny by mohly být odlišné a to je vlastně přesně ten důvod, proč si myslíme, že je dobré, aby tyto informace tady byly k dispozici pro celý náš výbor. A k článku 6. Měli bychom uvažovat obecněji k ohledně přístupu k síti. Měl by být tento přístup umožněn pouze s těm, kteří zprostředkovávají služby v univerzálního charakteru, anebo i dalším. Je velmi důležité eh, samozřejmě pomoci pracovníkům, především co se týče definice. Myslím si, že celá řada podniků Eh, využívají eh, tyto eh, malé a střední nezávislé podniky, podnikatele, kteří vlastně nejsou na jejich výplatních páskách a proto potřebujeme rozšířit tuto definici, aby tady vlastně nebyly odlišné povinnosti u podniků. Některé by totiž mohly se snažit těžit z některých nedostatků a to by mohlo být eh, záporné pro samostatné pracující pracovníky. Děkuji, pane předsedo. Ano, já si e, také e, s dovolením vezmu slovo, abych poděkoval zpravodajovi. Myslím, že všichni souhlasíme s těmi zásadními aspekty souhlasíme s tím, že je třeba podporovat eh, obchodování online a proto potřebujeme ve všech spolu, eh, oblastech pracovat mnohem efektivněji. To se samozřejmě také týká důvěr, eh, nos, důvěryhodnosti platebních metod, ceny za dodávky a to vše má vliv na důvěru. A skutečnost, že ty to zboží eh, se dostává k těm eh, příjemcům, tak zase tady musí být záruka v případě, že eh, ten dotyčný není spokojen, aby bylo zboží zasláno zpět podnikateli. Až do posud jsme se soustředili na dodávky, které se týkají jak dopisů, tak balíčků. A mně osobně se nezdá, že bychom měli mít E, vlastně nějaký dodatečný typ nařízení, pokud již nepokrýjeme právní normou úplně všechno. Protože zase bychom se tady vlastně vztahovali pouze k několika e, podnikům a ty další by z toho vypadly. A to zase může vést k nějaké nekalé konkurenci. A já si ptám, zdali opravdu eh, bychom si měli podržet pouze ty poskytovatele služeb, které nazýváme eh, v univerzálním zájmu, anebo všech. Eh, myslím si, že všech, podobně jako zpravodaj, protože jinak uděláme obrovské rozdílnosti na trhu. Je třeba mít takové nařízení, které se bude vztahovat k některým podnikům a necílit na jiné. Pokud chceme, aby tato směrnice fungovala opravdu správně, tak musíme jednat tímhle způsobem. Andrea Schwab. Andrea Schwab. Děkuji paní předsedkyně, jenom velice stručně. Samozřejmě děkuji eh, paní zpravodajce. Myslím, že ta problematika není tak jednoduchá tady eh, ne tak snadno se to vyřeší a eh, o to eh, více si vážíme její zprávce Antonio Isturias López už naznačil tu cestu, kterou musíme jít. Myslím, že u otázky eh, toho, jak eh, vytvářet tlak na některé poskytovatele v Evropě, bychom se měli pokusit eh, postoupit vpřed tím nejlepším způsobem, ale ti, kteří už mají nějakou evropskou nabídku, by tady neměli být vrháni do jednoho pytle, protože je rozdíl, jestli v jednom členském státě si uzavřu trh a kasíruju vysoké ceny a nebo jestli eh, vzhledem k eh, počtu balíčků eh, omezím svůj trh. Čili ten článek 6 bych opravdu se tam, jsem, tam bych se opravdu obával té ex ante cenové regulace pro poskytovatele služeb. Já si myslím, že v Bílé knize o budoucnosti Evropy už je to popsáno hodně podrobně. Některé členské státy si stěžují na vysoké e, e, ceny, i když národní poskytovatele e, univerzální služby jsou tam nejdražší v celé Evropě. Takže je třeba tady apelovat na to, abychom se nad tím rozumně zamysleli. Já bych poprosil o to, aby článek 6 byl znovu ještě podrobně přeskoumán. Děkuji. Um, Děkuji. E, teď dovolte pár připomínek z mé strany. E, e, členský stát, který reprezentuji a který stále ještě je členským státem, má v tomto směru nesmírně konkurenceschopný servis prostřednictvím 14 poskytovatelů eh, těch služeb v oblasti eh, dodávání balíku, takže pozor na to. Zároveň to také eh, ovšem vyžaduje řadu investic ze strany těchto firm. Ty potřebují tím pádem stabilní příjmy, stabilní obrat, aby mohly ty investice učinit. A nemyslím si, že je rozumné, abychom jednomu souboru těchto firm dali za úkol dát k dispozici jejich jejich eh, dohody, jejich smlouvy a nedat eh, tuto povinnost jejich konkurentům. Eh, to, že to jedni budou muset dělat a druzí ne, to mi nepřipadá příliš rozumné. Právě to neposkytování je již eh, pokryto eh, právní normou o hospodářské soutěži, takže já věřím, že najdeme něco rozumnějšího a opravdu si myslím, že eh, regulace by měla být pouze tam, kde je k tomu důvod. A tady si opravdu domnívám, že to nemůže mm, být jedno řešení pro všechny, které by všem vyhovovalo, protože je ta úroveň velmi rozličná. Co komise? Děkuji. Eh, jsme velmi vděční za řadu užitečných eh, na eh, vrhu, například definice balíčků, potom ty referenční odkazy ve článku 6 a k hodnocení tarifů ve článku 5. Tady se domníváme, že existují způsoby, jak tu zátěž učinit snesitelnou. Nikdy komise nestála o to, aby vlastně E, tyto věci brala nějak na lehkou váhu. Jsme připraveni vyslechnout i další vysvětlení. Chci ještě vysvětlit jednu věc, která je, myslím, nedorozuměním. Rozšíření e, vlastně té působnosti ve článku 4 a 5 na všechny provozovatele. E, to se týkalo některých těch vysoce kvalitních služeb. Tam už je hodně velká konkurence. Tam si nemyslíme, že potřebujeme regulaci, ale důvod, proč chceme článek 4 a 5 omezit pouze na to, čemu říkáme Universal Service Provider, je v tom, že tito poskytovatelé už teď mají povinnost eh, poskytovat služby, které jsou dostupné, eh, které jsou eh, všech, po celém území a mají určitou kompenzaci v oblasti DPH a tak dále. Je vždycky mnohem jednodušší se soustředit na to, co je srovnatelné, než se snažit pokrýt mít všechny různé služby, různé úrovně, e, to si myslím, že je také součást toho digitálního trhu. A pak jsou tady další služby, Eh, například platformy prostřednictvím Kaspe, tak aby se eh, mohly tyto služby poskytovat eh, spotřebitelům a malým obchodníkům. To, co je navrhováno v této oblasti, by představovalo obrovskou zátěž jak pro provozovatele, tak pro regulátory. Máme tisíce operátorů a jistě jsme nemysleli, že by se hodnotili, vyhodnocovali ceny všech. De Jong, jedna minuta, aby se to s schrnula. Děkuji. Chci poděkovat všem kolegyním a kolegům za tuto velmi užitečnou rozpravu a vítám podporu, kterou tak tady vnímám eh, ohledně malých a středních podniků. Další zajímavý návrh se týká snížení administrativní zátěže. Já souhlasím se Sergiem, když říká, že si tak trochu dělá hlavou ohledně případného vykořišťování nezávislého pracovníka. Pak je tady otázka eh, ještě těch eh, poplatků terminálech a to, co říkala Vicky, no, já její příklad vítám a musím říct, že souhlasím s tím, že ne všechny trhy jsou úplně totožné. Musíme prostě najít správnou vyváženost mezi jednotlivými trhy. Potřebujeme bránit především zájmy spotřebitelů a Eh, naděje a cíle tohoto eh, dokumentu se vztahují právě ke spotřebitelům. 29. března vyprší lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. Děkuji. Další bod na pořadu jednání je eh, zpráva z vlastní iniciativy pana Pascala de Rá ohledně delší životnosti produktu. Prosím pana kolegu, aby byl maximálně stručný. No, já se pokusím, já se pokusím, dejte mi nějaký čas a já se ho budu držet. Když mi dáte pět minut, já to zvládnu za pět minut. Takže bych řekl asi tolik z praktického pohledu. E, poděkovat se sluší všem kolegyním a kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Musím říct, že jich je tak trochu přes dvě stovky. Já jsem prostudoval stanovisko, eh, které Kristel Šaden Mozel eh, připravila v Envy a snažil jsem se to integrovat, protože ten, eh, to, ten dokument byl obdařen také s nějakou stovkou pozměňováků. Snažil jsem se to tedy všechno propojit a z praktického pohledu, protože ve čtvrtek máme setkání stínových zpravodajů, myslím si, že bychom zítra v poledne měli být schopni předložit kompromisní návrhy, Říkám to, protože vím, že určitý počet stínových zpravodajů už teď eh, se, jsou, je znepokojeno, takže my se snažíme dodržet tu lhůtu eh, do zítřka. A budu stručný, protože hlavně stojím o vaše připomínky, než abych poslouchal sám sebe. Tady se týká rozprava především pozměňovacích návrhů. Dovolím si tedy říct, že co se týče programované zastar, vání, eh, tak to je téma, o které eh, jsem se snažil, se kterým jsem se snažil popasovat ne tak příliš formálním způsobem, protože je to trochu polemičtější, než to, co se snažím já dát černé na bílé. Ale viděl jsem, že to je předmětem docela slušné diskuze. Dostal jsem nějakých 16 návrhů jenom k tomuto tématu. Někteří to chtějí pustit pod stůl, další to chtějí definovat a ještě jiní chtějí jít až cestou cestou sankcí v případě nerespektování eh, té otázky programovaného zastarávání. Takže i tady se budu snažit eh, najít nějakou zlatou střední cestu. A ještě kromě toho velmi stručně těch sedm hlavních eh, tematických celků, které navrhuji, by mělo snad být Eh, možnost schvalovat, koncepce výrobků, opravitelnost, ekonomický model a integrování oběhové eh, ekonomiky a funkcionality, spotřebitelová informovanost a teď ta zastaralost výrobku programovaná, o to už jsem stručně hovořil, Právní záruka, to je samozřejmě důležité téma. A pak v neposlední řadě je to ještě otázka eh, takového eh, toho zastarávání eh, softwaru. To je čím dál tím důležitější téma a my se jim také musíme v našem výboru zabývat, protože to je téma, které se bude dostávat do popředí čím dál tím víc, především v oblasti spotřebitelských práv. Vicky, co tomu říkáš? Ani pět minut to netrvalo. A teď jsem k dispozici jednoho každého z vás tady. Thank you very much. No, děkuji, velice děkuji. Takže nejprve pan Adam Schinfeld. Mnohokrát děkuji, paní eh, předsedkyně. Nejdříve bych eh, Já bych chtěl poblahopřát eh, k eh, nápadu eh, pustit se iniciativně do téhle věci, protože je to samozřejmě podstatný a, a, a dobrý nápad. Jako spousta jiných dobrých nápadů otázkou vždycky je, jak to potom promítnout do života. A kdyby tenhle dobrý a obstojný nápad byl naplněn, všichni chceme nakupovat eh, dobré, trvanlivé eh, věci, které eh, se nekazí a když budou vady, tak si to budeme chtít opravit nejlépe sami a ne v dílně. To je všechno takový pěkný ideál. Ale uh, samozřejmě bod nebo o modní eh, oděvu eh, se to asi netrvá, protože tam chceme mít každou sezonu něco jiného. Takže jakmile eh, se zavádí takovéhle myšlenky do praxe, tak ta zpráva už ve svém titulu má takovou výhradu, že se týká prospěchu spotřebitelů, pro, pro spotřebitele a podnikatele. Tak kdybychom takto přesně to měli promítnout uh, do života. Máme 225 pozměňovacích návrhů, to znamená, že ne uh, všichni tohle uh, přijeli. Jakože to je dobré, tak prostě nemůže to být ve, ve prospěch jak spotřebitelů, tak prodejců, protože někdo na to musí ztratit. Podívejte se na trh. Kdybychom tohle vlastně se dali na trh, jako tak, eh, nebo z ohledu eh, v, v, zohledněn ještě trh, tak podnikatele by byli proti, spotřebitelé by byli proti, protože by se zvýšily ceny a malé a střední eh, firmy by nemohly dostat těm požadávkům a samozřejmě trh by přestal existovat. Kdyby mohl hlasovat, tak by byl proti, ale trh by měl být hlavním regulátorem. To jsou takové mé obecné připomínky. Teď eh, konkrétně eh, k eh, potenciálním nedostatkům, nebo teď jsem hovořil o potenciálních nedostacích a teď se zaměřím konkrétně na vybrané věci, které by tam měly být lépe podchycené a nejsou. Například spíše bychom měli být proto, aby tady byl, bylo právo na užití těch eh, náhražek. Eh, možná, že by eh, bylo mělo být tady nejenom pro ty opravce, ale i pro spotřebitele snadno si tedy používat ty náhražky. A potom týká se to, a evropské právo to neusnadňuje. Kdybychom chtěli přijmout nějaké Eh, principy do budoucna, které mají sloužit jak podnikatelům, tak eh, spotřebitelům, tak musíme jít tímto eh, směrem, aby produkty neměly jenom další trvanlivost, ale aby aby bylo možné je opravovat nejenom v autorizovaných servisy, ale abychom mohli používat i ty náhradní díly, které vyrábí jiný než doporučený výrobce čili ty náhražky, tak eh, potom bychom mohli snížit ceny oprav o 40 až 200 pokud jde o náhradní díly a o 200 až 300 pokud jde o ceny služeb. Já tady končím, paní předsedkyně, už, eh, ale chtěl jsem ještě poukázat na několik eh, příkladů. Máme málo času, tak už jenom jedna věc tedy. Eh, musíme dosahovat eh, určitý konsenzus v rámci hospodářství, eh, tržního hospodářství. A, máme tady určitý daňový systém. Tady se použi- tady se nabízí použití daňového systému ke stimulaci, nebo vy tady o tom hovoříte a podle mě to není dobré řešení. Je... Jenom připomenu, že máme velice nabitý program na poslední schůzi jsem říkala, že budu opravdu velice přísná a že budu přísně dbát na načasování jednotlivých bodů, takže opravdu vás požádám, abyste všichni byli struční. Zpravodaj má pět či šest minut a stínový zpravodové, prosím, maximálně čtyři minuty, jinak vás už potom napomenu, abyste jaksi dokončili svůj příspěvek. Já nevím, co jiného vám eh, k tomu mohu říci. Chtěla bych vám to ještě jednou připomenout, abyste na to prosím dbali. Nyní pan Lisi Jakonsáry, paní Luci Jakonsáry. Děkuji za slovo. Eh, já bych eh, tomu uvedla a následující. Chceme se přiblížit ke spotřebiteli. Hovoříme tady o eh, delší trvanlivosti nebo životnosti eh, produktů, tak eh, já bych poděkovala tady eh, panu zpravodaji. Já si v mnoha ohledech myslím to tež a, a jsem ráda, že jsem k tomu mohla podat některé užitečné pozměňovací návrhy. Nejdříve řeknu něco k té povinnosti plnění. Spotřebitel samozřejmě musí mít možnost volby. Buď eh, se ten produkt eh, opraví, nebo člověk dostane peníze zpátky. Nebo dostane ten produkt eh, za nižší cenu. A, a za tyto problémy a, ruční výrobce. Bylo by pěkné, kdybychom mohli opravovat eh, eh, produkty, mohli bychom ti vytvářet nová pracovní místa, ale ještě jednou bych eh, zopakovala, že volbu mezi těmito variantami má zákazník. A když se opraví ten produkt, tak je také důležité, aby byla prodloužena ta záruční doba. Dostáváme se tematicky eh, blízko k Montyho zprávě. A já si myslím, že je důležité, aby členské státy měly eh, eh, možnost uplatnit silnější ochranu spotřebitele v této souvislosti. Například Já jsem hovořil o tedy prodloužené mm, záruční lhůtě. To je takový příklad. A ještě jedna věc, eh, která si myslím, že je velmi důležitá. To souvisí s tím, že jsou třeba náhradní díly a je důležité, abychom ty náhradní díly byli schopni eh, získat snadno. Musí být lhůty pro eh, eh, objednání těch dílů i po době, kdy už se ty výrobky neprodávají. Mm, jak už jsem říkala, potřebujeme také spotřebitelské fórum, kde budeme muset řešit tyto otázky. Samozřejmě mm, je také důležité, abychom vytvořili pravidla udržitelnosti pro jednotlivé produkty nebo kritéria a ta by měla být vytvořena na různých úrovních. I my, politici, bychom se měli zamýšlet nad trvalou udržitelností produktů. Potom ještě k členským státům stručně. Bylo by důležité, kdyby členské státy v zajistili, aby když se vyrábí hodnotné produkty, aby ty produkty se tak daly opravit. Zpravodaj tady hovoří o zjednodušení. Já nechápu tak docela, co tím myslí. Nepřijímám tady eh, snížení ochrany spotřebitele v této souvislosti. Pokud se tím myslí právě tohle, děkuji. Ano, děkuji. Další je pan Dan Dalton, prosím. Děkuji, Vicky. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za tuto zprávu. Myslím si, že je zde velký počet pozměňovacích návrhů, takže se ukazuje, že se dotýká oblasti, která vzbuzuje mnoho zájmu. Myslím si, že delší životnost produktu je důležitá, protože spotřebitelské zboží je stále sofistikovanější a je na něj zapotřebí stále více zdrojů, takže si myslím, že ta debata je na místě. Já sám jsem předložil asi 20 pozměňovacích návrhů, chci najít rovnováhu mezi snahou uh, snížit dopad na životní prostředí, ale za, a zároveň také posílit um, um, možnost výběru spotřebitelů a také zlepšit uh, Trvanlivost výrobků. Za prvé, opravy. Na tom se určitě všichni shodneme, že chceme snižovat odpady, chceme méně znečišťovat, ale nechceme, aby spotřebitel stále um, si nechával to zboží dokola opravovat, stále dokola protože eh, po určité době tedy ten už, už je to neudržitelné, takže tam musí být určitá rovnováha. Také firmy musí mít dostatek času, aby se přizpůsobily novým podmínkám cirkulárního hospodářství. Takže jednak musí nově navrhovat své produkty, ale také musí třeba mít možnost eh, investovat do nových technologií a nových dovedností. Takže si myslím, že potřebujeme postupovat eh, přiměřeně, neměli bychom to nějak uspěchat. Dále, co se týče mezi vztahy mezi firmami a spotřebiteli, musíte být důvěra. Spotřebitelé musí vědět, co mohou rozumně očekávat od svého výrobku, jak zřejmě bude dlouho fungovat, ještě předtím, než si ho koupí. Souhlasím se s pravodajem s tím, že um, některá zboží, které je vysoce kvalitní a um, trvanlivé, by možná mělo být delší záruku a firmy by také měly být pobízeny k tomu, aby vyráběly výrobky s vyšší, s delší životností. Uh, je také ale důležité, aby spotřebitelé nepřecházeli o již existující práva. Je důležité umožnit členským státům, aby si eh, zachovali, pokud mají případná nějaká přísnější ustanovení v této oblasti. Pak ještě na některých věcech, na nich ještě pracujeme, takže ani vlastně nevyužijí celé čtyři minuty, ale chci říct, že se těším na eh, spolupráci. Nyní paní Deta Charanzová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rovněž chtěla poděkovat zpravodaji. Ano, myslím si, že bez pochyby prodloužení životnosti výrobků přinese prospěch mnoha sektorům a mnoha spotřebitelům, ale já se tážu, jak dosáhneme cíle e, snížit e, negativní dopad na životní prostředí způsobeného životností výrobků. Když chceme e, podpořit ty opravny a opra- opravy výrobků, tak to je jedno z takových udržitelných eh, řešení. Chceme, pokud chceme k tomu také konstruktivně přispět, musíme najít způsoby, jak podpořit jak spotřebitele, tak ale i ty výrobce, abychom dosáhli vítězství pro všechny strany. Spotřebitelé by měli vědět podrobnější informace o produktu, takže měli by eh, být informovaní, měli by být informovaný spotřebitel ještě předtím, než si koupí ten výrobek. Měli bychom vést třeba různé osvětové kampaně, jak prodloužit životnost zakoupených výrobků, o tom také hovoříte ve své zprávě. Nebo můžeme rovněž mm, zkrátka prosazovat spotřebitelské, zodpovědné spotřebitelské chování. To, o tom se také hovoří v pozměňovacích návrzích. Druhý způsob je zlepšit nebo zjednodušit informace, aby si třeba, které by vedly spotřebitele k tomu, aby spíše než aby ten produkt vyhodil, tak aby si ho nechal opravit nebo aby si ho opravil sám. Takže já eh, volám po standardizovaném eh, eh, způsobu informací, byly by to různé ty návody k použití, ale i návody k opravě, které budou jednoduché a pochopitelné pro spotřebitele. Také můžeme využít internet k šíření osvětových informací, mohou zde být speciální online platformy, nebo um, můžeme také jak eh, různě pobízet k těmto věcem. Nesouhlasím ale s žádnými návrhy, které se týkají povinného označování, to už jsem říkala minule, proto bych vyškrtala všechny tyto věci minimálně ve svých pozměňovacích návrzích. Já osobně si nemyslím totiž, že by to vedlo k jasným informacím pro spotřebitele. Spíše by to vedlo k ještě většímu zmatení tím, že bychom spotřebitele přehltili informacemi a také by to vedlo k různým rizikům, které souvisí třeba s digitálními smlouvami, o kterými teď hovoříme. Co se týče výrobců, myslím si, že nejlepší by bylo nabízet jim různé pobídky tím, aby oni sami si vytvořili společnou definici trvanlivosti. Ve svém pozměňovacím návrhu také říkám, že by to ale mělo být dobrovolné, nemělo by to být eh, nařízeno komisí. A co se týče toho zastarávání, tak já souhlasím s tím, aby byly za, vlastně zakázány produkty, které e, mají to zabudované plánované zastarávání, a e, já se ještě ptám komise, jak můžeme, vy tam navrhujete, že by tam mohlo být nějaké detekování těchto kazítek nebo toho, těch systémů, ale já se chci zeptat vlastně komise, jak to chtějí v praxi dělat, pokud se tedy nespolehnou na ty oznamovatele, o kterých tam hovoří. Takže to je vše a těším se na další spolupráci. Děkuji, Zague se nikdo nehlásí. Ještě Marko Zulo za EFDD, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodajům. My jsme také předložili některé pozměňovací návrhy, v nichž nabízíme své podněty, dobré pro společnost. Hm, hovoří se o tom, že nebo my nevěříme firmám, že ty produkty fungují jak nejlépe mohou. Myslíme si, že by produkty mohly být eh, déle použitelné a měly by být také lehčí opravitelné. A že by to měla být, eh, že by to mělo být pravidlo a ne pouze výjimka. Takže chceme opravdu usilovat o okruh oběhové hospodářství, které bude dobré pro spotřebitele. Spotřebitele si myslím, Mm, se také, také nejsou spokojeni s tím, že jejich produkty velice rychle zastarávají nebo se eh, rozbíjí. Myslíme si, že dobrá alternativa, musíme změnit přístup v ekonomice, musíme se zaměřit na možnost oprav což může posílit místní ekonomiku, místní speciální specifické dovednosti. A je také důležité, že tyto opravárenské služby nelze vlastně jen tak lehce někam e, relokalizovat. Takže i podpora těchto různých opravárenských eh, sektorů nebo opravárenství je dobrá. Také chceme aby výrobky byly dobře zapojené do kontextu životního prostředí. To znamená, že si koupíte nějaký výrobek, který bude mít místní aspekt. Musí být k dispozici náhradní díly, musí e, zde být taková opatření, která budou motivovat spotřebitele, aby si spíše ten svůj výrobek nechali opravit, než aby si koupovali úplně z brusu nový. My jako politická strana se domníváme, že musíme k tomu Mm, nabídnout určitá vodítka, určité pobídky, aby se všechny tyto návrhy dostaly do praxe. No a teď vám dám jeden příklad. Je například důležité ehm, investovat do tiskáren 3D, na nich si můžete vytisknout náhradní díly. To chtějí občané, to chtějí i firmy. A myslíme si, že pak si třeba budete moci některé výrobky opravit sami. My jako legislativci bychom rovněž mohli třeba postihovat subjekty, eh, které schválně vybavují své výrobky nějakými těmi kazítky, nebo které tedy mají tam to plánované zastarávání. Myslím si, že to je součást politických snah plánovat eh, do budoucna něco jiného, než co nabízí stávající trh. Takže to budeme dělat v těch pozměňovacích návrzích. Děkuji všem. Máme 20 minut spoždění a ještě mám čtyři mluvčí, každý pouze jednu minutu, prosím. Nejprve Luciana Bozán. Děkuji za slovo. Já bych také chtěla poděkovat, chtěla poděkovat zpravodaji a děkuji i ostatním, kteří chtějí o to, kteří chtějí tuto zprávu zlepšit kvůli občanům životnímu prostředí. Mně si také často lidé stěžují, že jejich výrobky nic nevydrží a že ještě než uběhne ta, nebo jakmile doběhne ta záruka, tak vlastně se to rozbije a že si to ani nemohou nechat nikde opravit. Náhradní díly jsou velice drahé, a často si stěžují i různé opravárenské dílny a říkají, že vlastně se jim nedaří moc dobře, protože lidé nejsou vůbec motivováni k tomu, aby si ten výrobek nechali opravit, protože když se sečte ta cena, eh, nebo když se, když, se, když se dozví tu cenu toho náhradního dílu, tak zjistí, že to tvoří třeba polovinu ceny nového výrobku. Z toho důvodu zde navrhuji označení výrobku, Eh, který, které bude osvědčovat trvanlivost, životnost produktu. A pokud ta, ten, ta životnost bude třeba delší, tak potom ten eh, spotřebitel může být připraven platit třeba více. Děkuji. Další. Zpravil, další. Eh, děkuji, to je opravdu velice důležitá zpráva a myslím si, že stínoví zpravodové i zpravodaj mají velice důležitou odpovědnost. Já jsem eh, podala celou řadu eh, důležitých pozměňovacích návrhů nebo věcí k věcem, o které eh, mě jde. Musíme se postarat o to, aby například návody byly eh, snadno pochopitelné, aby je spotřebitelé ty produkty mohli eh, snadno užívat. Musí tady také být rovnováha mezi eh, právy uživatelů a právy malých a středních podniků. Je třeba harmonizovat příslušnou záruku na vnitřním trhu doba trvanlivosti nemůže být, nebo eh, záruční doba nesmí být eh, odlišná v jednotlivých členských státech. Potom eh, rozhodnutí spotřebitele, jestli nechá hm, to opravit nebo ne, to musí být na ním. Paní Kolen Langen? Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně a kolegové. Nejdříve velice stručně děkuji panu zpravodaji já jsem stínová zpravodajka a k eh, stanovisku výboru eh, pro životní prostředí, takže to sleduje s velkým zájmem. Ekologické eh, výhody u koncepce trvalivosti produktu, trvalivosti produktu, to jsou věci velice důležité. Vyprodukujeme méně odpadu a spotřebujeme méně energií a surovin při výrobě. S pravodaj eh, jde o využití eh, eh, v cirkulární, to je pro něj ta hlavní cesta. No já to vidím trochu skepticky, myslím si, že je to vhodné v některých oblastech, ale ne všude. Myslím si, že tady musíme vidět určité diferencované možnosti. Myslím si ale, že hospodářství si může klást určité výzvy v tomto směru, a může se eh, snažit eh, o eh, solidnější, opravitelnější a snad udržovatelnější výrobky. Celkově bych řekla, děkuji, přerušuji. Přerušuje předsedající, děkuji a není Kristel Schaldemouze. Děkuji vám. Já se pokusím říct, je to co nejstručněji, takže děkuji paní předsedkyni. Opravdu Eh, doufám, že dostanete eh, nebo do té zprávy co nejvíce pozměňovacích návrhů. Potřebujeme eh, katalog myšlenek, který inspiruje komisi k legislativě v této oblasti. Já přicházím z Envy, kde nás navštívil komisar Katajnen a hovořil o směrnici o ekodesignu. A ono je to vždycky jinak, když máme legislativy v této oblasti. Je to vždycky k lepšímu. Můžeme potom šetřit spoustu energie například eh, takový objem, který spotřebuje celá Itálie za rok. Je důležité, abychom ehm, tedy eh, požadovali delší životnost výrobku a já jsem určitě proto, aby spotřebitelé dostávali lepší, spotřebitel, eh, lepší informace prostřednictvím označování, tak, aby věděli, že můžou čekat, že ty výrobky vydrží. Děkuji. Děkuji vám a teď eh, se dostává slovo z pán zpravodaj. Děkuji paní předsedkyně. Poslyšte, já tady nebudu ty věci nějak moc rozvádět, protože eh, ono je, je to příliš mnoho zajíců na jednom poli. Chci hlavně poděkovat eh, všem, kteří vystoupili, všem, které zajímá tohle téma. Skutečně mám radost, že z toho ta rozprava je taková živá. Všechny ty věci kolem záruk, ochrany zdrojů a tak dále, budeme na těchto těch věcech pracovat. A dovolte jedno slovo, abych ujistil Eh, všechny, kteří se eh, obávají eh, určitou, určitého snížení záruk a práv spotřebitelů, no tak to vůbec ne. V tomhle duchu jsme naší zprávu nekoncipovali a budu bdít na tom, aby práva spotřebitelů nebyla uvnitř tohoto výboru nějak omezována. Předsedkyně omlouvám se, že jsem vám nemohla dát delší časový Eh, úsek pro tuto rozpravu. Budeme se těšit, eh, kdy to bude. Na pozměňovací návrhy. Kompromisní. Kompromisní pozměňovací návrhy zítra. Sabín je další je to akční plán Evropské unie k otázce e-government a my jsme tam hlavním pověřeným výborem. Já mu udělám radost, paní předsedkyně, řeknu to velmi stručně. Nejdříve děkuji všem za podané pozměňovací návrhy. Máme jich eh, dohromady 89. Díky bohu to není za stolik a, a všechny eh, jsou velmi užitečné, téměř všechny a určitě eh, je budu moci promítnout do závěrečných eh, formulací. Eh, jsou tam některé věci, o kterých už se hovořilo, některé věci, které prohlubují ty stávající věci, nové. Cloud computing, bezpečnost služeb, otevřené standardy, digitální dovednosti, e-účast a další věci budou tématy. To jsou předpoklady pro zlepšený rozvoj i governmentu ve všech oblastech. Většina mm, příspěvků jde stejným směrem, nebo podobným směrem, takže uděláme kompromisy k jednotlivým kapitolám a na zasedání sínových zpravodajů je nevzájem projednáme. 5. dubna bych e, se e, ráda setkala se stínovými zpravodaji a myslím, že tam si většinu těch otázek můžeme konstruktivně probrat neboť e, všechno jde zhruba a stejným směrem a myslím si, že tady máme Eh, předem už velkou eh, schodu. Děkuji, se, eh, děkuji předem za dobrou spolupráci a těšuji, těším se na pozměňovací návrhy. Děkuji, Briana Bozan. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda poděkovala kolegyně, kolegyně Sabině za skvělou zprávu. Elektronické vládnutí může zvýšit efektivitu a zapojení občanů do veřejných věcí a tak eh, můžeme posílit politickou aktivitu a občanů a také zvýšit efektivitu. Akční plán 2011 eh, až 2015 měl dobré výsledky na úrovni Unie i členských států a myslím si, že Unie by měla po, eh, vzbuzovat členské státy, aby si vyměňovali eh, lepší eh, dobré postupy. Vítám také to, co navrhuje komise, kontaktní body, které by občanům a podnikatelům na jednom místě poskytovaly ty zásadní údaje, tak to můžeme zvýšit potenciál jednotného trhu a snižovat administrativní zátěž jak pro občany, tak pro podniky, především u těch přeshraničních eh, služeb. A technologie cloudu je také další výhodou elektronického vládnutí. E, normy tohoto vládnutí musí být inkluzivní, spravedlivé a e, progresivní a musí být rozvíjeny transparentním a otevřeným způsobem. Eh, digitální gramotnost je samozřejmě v tomto směru zásadní. Pouze 28 eh, evropských domácností ve venkovských oblastech má internetový přístup širokopásmový, eh, takže tam je velmi nízká, nízké pokrytí, v některých oblastech je to nějakých 37%, i když celkově v Unii je 86%. Asi je tady celá řada důvodů, proč lidé odmítají internetové služby, nedostatek znalostí, eh, předsudky a tak dále. Musíme ovšem eh, tento propad zastavit, eh, musíme také propojovat lidi na úrovni mezigenerační, a další. Internetová gramotnost musí být prosazována především u znevýhodněných kategorií občanů. A musím také zdůraznit význam celoživotního vzdělávání a osvojování si digitálních znalostí na pracovišti. Elektronické valutí bude mít samozřejmě velmi pozitivní eh, dopad, protože se věci zjednoduší a budou přenosnější, včetně sociálních práv a výhod. Vítám pozměňovací návrhy, které předložili kolegyně a kolegové eh, ohledně eh, trhu práce. Já jsem také předložil eh, pozměňovací návrhy ohledně e-health. To může výrazně zlepšit situaci a e, díky e, dostupnějšímu zdravotnictví budou e, k takovýmto službám mít přístup ještě další kategorie. Je důležité, aby uživatelé služeb i governmentu byli v reálném čase informováni o tom, jak se internet používá. Musím říct, že většina pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, mě plní uspokojení. Myslím, že to bude dobrá zpráva. Takže Dan Dalton eh, je stínovým zpravodajem. Eh, kolega tady nemůže být, takže mě požádal, abych hovořil jeho jménem za naší frakci e KR. Eh, vítáme zprávu, eh, naše pozměňovací návrhy jdou stejným směrem. Asi všichni souhlasíme, že digitalizace je nutná a žádoucí stabilizace v tomto směru může být jedině užitečná napříč hranicemi. Interoperabilita je zásadní charakteristickým rysem a dostupnost elektro eh, government služeb eh, bude nepochybně přispěvkem k zvýšení kvality veřejných služeb v 21. století. Specifické cíle a vykazování výsledků, eh, to je pozměňovací návrh 11 a 12 ALDE, tak my podporujeme také jednotnou digitální gateway. E, je třeba si uvědomit ovšem, za jakou cenu budou ty věci e, v těch pozměňovacích návrzích realizovány. Pak je tady pozměňovací návrh 88 od paní Meidl. Ta žádá, aby komise e, zadala studii o dopadech Eh, rovněž chce kolega eh, zdůraznit nutnost, aby technologie respektovala eh, různé další okolnosti, včetně generačních růzností a tak dále. Rovněž bych chtěl zdůraznit, že toto je především otázkou pro členské státy. Ty si musí stanovit priority, které chtějí financovat. A pak je tady ještě pozměňovací návrh 75 od zelených, které, který kolega podporuje směruje. Jedná se o poskytování informací v těch nejšířej používaných evropských jazycích, aby to bylo pokud možno um, srozumitelné největšímu možnému počtu lidí. Pak eh, pan Sulek je říká, teď ho doslova cituji, online služby eh, přeshraničního charakteru by především měly být dostupné v angličtině, protože angličtina je nejpreferovanějším jazykem unijních občanů. Kaja Kalas je další. My, uh, Děkuji za slovo. Mé pozměňovací návrhy odrazují hlavní body, na které už jsem upozornila minule, když jsme projednávali návrh zprávy. Věřím, že bychom měli být mnohem ambicioznější, co se týče toho principu jednou stačí, který přináší skutečnou hodnotu pro občany. Komise by proto měla do konce roku 2017 zavést velký pilotní projekt, eh, jednou stačí. Dále byste mělo být více ambicí s těmi digitálními recepty, protože to je opravdu oblast, v níž mohou lidé mít prospěch. Mm, už jste byli e, určité návrhy, ale ještě zde není žádná úplně e, fungující e, struktura přeshraničního vydávání receptů. Pak jsou tam vlastně také možnosti stěžovat si na určité nesprávné postupy, ale každý členský stát by měl mít speciální digital gateway, jednu věc, kde by si mohl, jeden portál, kde by si mohl občan stěžovat na nějaké věci. Dále je důležité eh, vyměňovat si lepší informace, které se týkají eh, zadávání veřejných zakázek. Eh, pokud jsou tam určité postupy, které už předem omezují některé možnosti, tak to dusí inovaci, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek. A ještě co se týče bezpečnosti, tak rozvoj těchto služeb znamená také schromažďování informací od občanů a jejich uchovávání. My vždy musíme hledat cesty, které budou chránit eh, osobní údaje a také budou chránit bezpečnost sítí. Mm, zároveň je zde i výměna informací mezi centralizovanými a decentralizovanými eh, orgány a to musí být všechno zabezpečeno. Myslím si, že všechny tyto body, o kterých jsem říkala, nejsou nějak v konfliktu se, s, eh, s cestou zpravodaje, takže, zpravodajky, takže já se těším na další spolupráci. Děkuji nyní, Julia Reda. Nejdříve bych eh, panu Šoltézovi a, a tím zpravodajům se eh, omluvila. Jenom se chci ujistit, že jsem pochopil to, co říkali, tak to řeknu anglicky. Eh, tedy, no, pan Šoltes, děkuji. Eh, zpravodaj, myslí si, že je třeba stanovit ambiciozní cíle pro rozvoj i governmentu v rámci strategie digitálního jednotného trhu. Stále existují eh, velké překážky pro eh, skutečně eh, dobré fungování digitální administrativy a ty překážky je třeba odstranit. Pan Šlotes zdůrazňuje, že je třeba se snažit o přístupnost mobilních stránek a a dalších stránek pro postižené a starší občany zejména pro starší občany, kteří eh, často eh, postrádají ty dovednosti při používání eh, digitálních služeb. Pan Šulte si myslí, že interoperabilita a otevřená data jsou nezbytné, ale také trvá na ochraně dat při transferu informací. Pan Šoltes je také pro plán elektronického zdravotnictví pro Tedy a schromažďování dat je třeba zlepšit, abychom usnadnili zdravotní služby pro všechny. Třeba ještě někdo další se hlásí? <clears throat> Pokud nikoli, tak vám všem děkuji a tam se Sabine, zda to chce zakončit. Ano, já si myslím, že většině eh, opravdu směřujeme eh, jedním směrem centrální ukládání dat. U nás šlo o centrální eh, přístupový portál, ne proto, aby data byla centrálně uložena na jednom místě. Tam jde o dobrou interoperabilitu mezi jednotlivými úřady, mezi, eh, a tak, aby byl dobrý nebo umožněna dobrá eh, výměna dat. Tam jde o to, abychom upravili ty standardy tak, abychom si navzájem mohli vyměňovat informace a aby občané vždycky se mohli eh, svobodně rozhodnout k tomu, který úřad dostane k jakým datům přístup. Zejména když jde o to, že jednou odevzdáte ty úřady Eh, ty, ta data úřadům a už je nemusíte opakovat neustále. Myslím si, že tady se musíme snažit o rozumnou eh, interoperabilitu. Je ale také nesmírně eh, důležité, aby tady ta datová bezpečnost, abychom tam se snažili velmi, abychom, protože důvěra spotřebitelů v ty služby poroste jenom pokud bezpečnostní otázky, otázky bezpečnosti dat i eh, bezpečnosti sítí eh, budou dostatečně zodpovězeny. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Příštím datem k tomuto eh, je hlasování 25. února. Příští bod na pořadu jednání je stanovisko k Eh, nové agendě dovedností pro Evropu a tady eh, odpovědnými výbory jsou eh, pro zaměstnanost a pro kulturu. A my k tomu dáváme stanovisko a zpravodajkou je paní Karapíny. Dostáváte slovo. Děkuji mnohokrát. V červnu 2016 komise předložila novou agendu pro kompetence pro dovednosti nebo kvalifikace v Evropě s cílem, aby už v mladém eh, věku eh, byly vytvořeny takové kompetence, které lze uznávat všude eh, po Evropě. Já si velice vážím tohoto návrhu. Je důležité, abychom ve školství dosáhli pokroku v souladu s potřebami pracovního trhu. Na pracovním trhu je teď příliš málo dobře vzdělaných lidí. Návrhy komise na snížení Eh, rozdílů ve vzdělávání jsou eh, vítány. Ale jsou tady ještě administrativní eh, překážky, zejména pokud jde o mobilitu a uznávání vzdělávání v jednotlivých oblastech. Tyhle překážky je třeba odstranit. Teď používání informačních systémů na vnitřním trhu. To se vítá. Ty kompetence jsou, eh, je třeba obecně všude eh, rozvíjet. I tam, kde, i pro ty, kteří chtějí eh, být činí v jiném členském státu. Ta nedostatečná rovnováha pro uh, tedy odbor, mezi odbornými školami, a zejména se to týká tedy učňovského vzdělávání, to je třeba odstranit. Komise eh, financování programu Horizont 2020 eh, by eh, mohla postoupit v tomto směru. A tímto způsobem by rozdíly ve vzdělávání pro pracovní trh mohly být omezeny příslušné financování pro vyrovnání rozdílu mezi jednotlivými eh, profesemi musí být eh, tedy financování, eh, musí být nalezeno to financování. A pokud jde o závěry z Rigi, tak na ty je třeba se také zaměřit. Já eh, se budu eh, těšit na příspěvky stínových zpravodajů až do 28. března do 12 hodin a potom si uspořádáme eh, stínov, tedy zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji. Za EPP je tady Eva Madel. Roberta bude mluvit za ní. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, Eva a mě požádala, abych eh, za ní zaskočila, protože je v Bulharsku, takže ona vítá eh, ty obecné eh, ta obecná doporučení z návrhu stanoviska uznává, že to je základ snahy pro zlepšení opatření k dosažení efektivnějšího naplnění života pro naše občany, pokud je o prac, uplatnění na pracovním trhu. Pracovním trhu také eh, hovoří o administrativních překážkách. V této oblasti by to ráda rozvedla a navrhla, že žádná strategie pro eh, eh, podpoření dovedností na evropské úrovni nemůže být použita, pokud nebudeme hovořit o částečných kvalifikačních nebo kvalifikačních kurzech na částečný, v částečném rozvrhu. Je tedy nezbytné, abychom nejenom zachovali a posílili ty výhody, eh, které přináší evropský školský a vzdělávací systém, včetně eh, učňovského školství, odborného školství, tak, abychom eh, zvýšili počet inovátorů a výzkumníků a talentů. Také navrhuje, abychom se zavěřili na ty aspekty vzdělávání, které podpoří podnikavost a kreativitu aby eh, budou obohacovat demokratický život a budou zapojovat talentované a aktivní občany. V tomto eh, kontextu nesmíme zapomínat na malé lidi, mladé lidi, eh, nejenom přes školní osnovy, ale také přes různé jiné vzdělávací návrhy, nástroje, tak aby mladí Evropané byli opravdu lídři při vytváření nových digitálních produktů a nejenom jejich uživatele. Když hovoříme o uzavírání rozdílů nebo překlenování rozdílů ve vzdělanosti, eh, tak eh, otevřenost vůči rozmanitosti a pochopení různých kultur a přístupů je nezbytné pro účinnou spolupráci a inovaci. Závěrem je také nezbytné nevynechávat žádný evropský region, neboť transformace průmyslu závisí na digitálních dovednostech. Když posuzujeme takové dovednosti, nesmíme zapomínat na to, že je třeba metodologie pro eh, posuzování eh, eh, <clears throat> vzdělávacích výsledků studentů v získávání nových dovedností a já vás se těším na spolupráci. Děkuji. Tak teď nevím. Za EKR je tady Ulrike Trebezius. Bude hovořit někdo za Ulrike? Ne. Tak Morten, nebo a Ulrike je tady právě. Tak já dám nejdřív slovo Mortenovi, aby se mohla usadit. No, v pohodě, v pohodě. Nejdříve mnohokrát děkuji. Pravdaj eh, za eh, tuto eh, zprávu. Každopádně eh, jsme rádi, eh, že eh, se zde zdůrazňuje důležitost vyrovnat ty kvalifikace s příslušnými pracovními místy, potom konkrétně k tomu stanovisku. Není třeba to prodlužovat zbytečně. Takže doufám, že z toho neuděláme takový seznam vánočních přání, jako vždycky. Já si myslím, že ten text můžeme posílit v následujících ohledech. Měli bychom se zaměřit na vnitřní trh. Potrhneme uznávání profesních kvalifikací a jejich, jeho nezbytnost. Měli bychom se vždycky bránit e, těžkopádnému systému, zaměřit se na efektivitu. Vítám, že bylo zmíněno učňovské vzdělávání. Čísla ukazují, že eh, když se eh, studenti dostanou do reálného života ještě před eh, tím, než dokončí studium, tak díky tomu jsou pak úspěšní. Jako parlament s tím toho mnoho neuděláme. Maximálně můžeme reformovat trh práce, tak aby byl inkluzivnější, mobilnější a flexibilnější a tím dosáhneme našeho cíle vytvářet pracovní místa a růst. Je to odpovědnost členských států, ale bohužel to jde velmi pomalu podám několik pozměňovacích návrhů eh, v tom smyslu, který jsem teď nastínil. Děkuji. Děkuji Ulrike. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, a omlouvám se eh, za spoždění. Nejdříve eh, děkuji paní zpravodajce za návrh stanoviska. Sdělení komise k Evropské agendě pro kompetence vlastně přináší popis eh, velkých nedostatků. Je eh, zřejmé, že problém je rozsáhlý a, problémy, a řešení eh, mnoho není. Vzdělávání je kompetence členských států. Je dobré, že mezi členskými státy je tady určitá soutěž o nejlepší vzdělávací systém, že zaostávající státy si, si mohou brát příklad z těch ostatních a tak bude celková úroveň v EU růst. Ovšem některé úkoly eh, mohou být eh, upravovány přeshraničně, například výměné programy eh, nebo vzájemné uznávání kvalifikací na základě transparentních kritérií. Podle komise může asi čtvrtina evropského obyvatelstva nebo neumí pořádně číst nebo psát nebo má špatné početní a digitální kompetence. Také se zde poukazuje na to, že málo kvalifikovaní mají často méně příležitostí k eh, zaměstnání a týká se to často imigrantů. To jsou armující fakta, eh, která je třeba řešit ve vlastní odpovědnosti. Jsou tady obrovské rozdíly mezi členskými eh, státy a dokonce mezi jednotlivými regiony. Jedin, nějaký, nějaké paušální řešení je tady nemožné. Například ten eh, kvalifikační rámec od Komise pro eh, odborné vzdělávání. Musíme zohledňovat regionální specifika a eh, pamatovat přitom na malé a střední podniky nebo na řemeslníky. Paušální navýšení evropských podpůrných prostředků nás nedovede k cíli. Ty naše pozměňovací návrhy se budou tedy orientovat tím směrem, který jsem teď naznačila. Děkuji. Děkuji vám. Ještě někdo k tomuto tématu? Ne? Tak Nikola Dante. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem poděkovat eh, za tuto zprávu autorovi, protože tam se skutečně objevují klíčové věci pro zítřejší společnost, pro společnost eh, budoucnosti, pro Unii budoucnosti. Náš zpravodaj eh, hovoří především o nutnosti snížit nerovnost a eh, administrativní zátěž, která znemožňuje, aby byla mobilita pracovníků uvnitř Unie větší. To jsou podle nás zásadní témata. Je třeba Eh, opravdu více rozšiřovat eh, možnosti a kapacitu především v digitální oblasti. Stojíme tváří v tvář nové průmyslové revoluci a znalosti a dovednosti digitálního charakteru jsou prostě nutností eh, aby naše společnost mohla relativně kvalitně řešit eh, problém nezaměstnanosti a také konkurenceschopnosti malých a středních podniků, které tvoří tak velkou část evropské ekonomiky. Eh, evropské finanční prostředky musí být k dispozici tak, aby podnikům šly na ruku, především malým a středním, aby je povzbuzovali. A tak je to také ve zprávě zdůrazněno. Eh, Ohledně digitální znalosti, a dovedností inkluzivita je zásadní podle našeho zpravodaje. Pro všechny Evropany dneška, e, pro řadu našich spoluobčanů, e, kteří jsou přistěhovalci, je třeba se nad těmito věcmi více zamyslet a nerovnosti zrušit. Děkuji. Já, Mario, e, ty chceš taky ještě jednou slovo, prosím. Děkuji. Mulțumesc raportorilor din umbră și celor care... Tak eh, já každopádně poděkuji eh, všem eh, stínovým zpravodajům. Já jsem byla velmi ráda, když jsem zjistila, že komise si tady zvolila tři směry. Za prvé, lepší volba povolání. V tuto chvíli máme obrovský počet mladých, kteří dostali odborné vzdělání, které neodpovídá požadavkům pracovního trhu to je eh, plítvání eh, školstvím nebo vzděláváním. Odborné vzdělávání musíme podporovat a vytvořit eh, souvislost mezi, nebo vazbu mezi hospodářstvím a příslušným tedy vzděláním pracovní síly. Děkuji a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Já děkuji vám. Další bod na pořadu jednání je stanovisko ohledně pravidel autors, eh, eh, tahujícím se k autorskému právu, k vysílání a eh, přenosu televizních programů. Je to podle pravidla 54, IMCO má na stanovisko podle pravidla 53, Julia Reda je naší zpravodajkou a já jí dávám tímto hned slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, nejprve dovolte, abych poděkovala stínovým zpravodajům za jejich pozměňovací návrhy, jejich celkem snesitelně, e, dá se to zvládnout. E, výbor e, příslušný zatím ještě svou zprávu nepředložil, ale já doufám, že budeme moci rychle postupovat s kompromisními pozměňovacími návrhy a doufejme, že k kompromisu celkovému dospějeme do konce dubna. Zítra máme první setkání se stínovými zpravodaji ohledně těch hlavních skupin pozměňovacích návrhů. Doufám, že se nějak shodneme a pak budou ještě další kompromisní návrhy před hlasováním. Chci tady zdůraznit jednu věc, pokud Některá z těch zásadních věcí není v, tom prvním, v té první várce kompromisních pozměňovacích návrhů, tak to prosím dejte rychle znát, abychom se shodli, abychom to řešili, abychom příslušně upravili body úvodních ustanovení eh, podle naší dohody. Takže kompromisní návrhy se vztahují především k otázce eh, smluvní svobody, eh, potom principy pole působnosti, eh, potom těch eh, doplňkových služeb online, kolektivní eh, řízení, to znamená definice přenosu a pak je to článek 2 a jeho znění, včetně kritérií ohledně pladeb. A dovolte, abych já udělala několik připomínek k těm kompromisům. Nejprve ta smluvní svoboda. Tady máme již za sebou určitý E, určitou mírou konvergence mezi politickými frakcemi. E, dala jsem tam zpátky bod úvodního ustanovení 11, který jsem původně vypustila, ale stínoví zpravodajové se k tomu vyjádřili. Doufám, že s tímto zněním budou všichni souhlasit, ale chci také ještě zdůraznit, že bychom otázky kolem e, smluvních svobod měli ponechat v tomto bodu úvodního ustanovení a ne rozpit vávat je e, napříč zprávou, tak těm doplňkovým službám, takže, e, pardon, e, k online službám. Většina frakcí nechtěla, aby se tam odstly všechny, ale většina frakcí souhlasí s zásadou země původu, takže Ancillary online service je eh, výraz, který eh, jsme tam nakonec se rozhodli navrhnout. Je to velký eh, vstřícný krok z naší strany a všichni stínoví zpravodajové mají teď specifikovat, který obsah by chtěli začlenit a jaký obsah by chtěli vyčlenit a z jakých důvodů. Takže cílem by měly být koherentní a průchodná pravidla pro vysílací organizace a chci především eh, říct, že ten zvláštní obsah by měl být nejprve podle principu země původu, ale po určité době by již tento princip neplatil. A my máme, my bychom měli dospět k nějakému znění, že pokud konkrétní obsah eh, je uveden eh, do, podle pravidla e, země původu, tak by to tak mělo také zůstat. To je náš návrh. E, obsah třetí strany, který byl vysílatel, je pouze licencován e, pro omezený, po omezený čas, tak tam by to původně mělo platit. Ono je to odlišné od návrhu komise. Jde o to, aby obsah třetí strany nezůstal na stránkách vysílací organizace poté, co eh, licenční podmínky již přestanou platit. Zároveň ovšem eh, vysílací organizace eh, samozřejmě mohou svou vlastní produkci na webových stránkách držet po dobu eh, nekonečnou. Ohledně přenosu některé frakce chtějí zdůraznit princip technologické neutrality, další se chtějí držet návrhu komise, <coughs> ale my bychom především měli myslet na to, zdali ID retransmission services by tady obsaženy být měly či nikoliv. A je nutné zdůraznit, že některé členské státy již teď umožňují kolektivní zprávu pro přenosy přes internet. Takže opatrně, abychom tady nezakazovali něco, co už normálně funguje. E, takže můj návrh zní nezačlenovat tam IT services, e, ale začlenit je tehdy, když, dejme tomu, jsou chráněny nějakým heslem, takže to nebude otevřené naprosto všem, ale prostě jenom těm, kteří budou eh, prostě mm, znát ta hesla, kterým se to dílo bude chráněno. Zase, kdybychom vůbec ty internetové služby nezačlenili, tak by vlastně ta směrnice o službách v oblasti přenositelnosti byla ohrožena. Měli bychom to tam mít, v případ, když řekneme, že přístup k tomu přenosu musí být chráněn, dejme tomu, nějakým heslem další kroky. Po setkání se stínovými zpravodaji navrhnu další druhou várku kompromisních eh, pozměňovacích návrhů, po té, co se shodneme na těch eh, hlavních eh, obecných věcech. Takže dejte vědět, jestli vám tam něco nevyhuje. 24. a 25. dubna bychom měli hlasovat. Pascal Aremo je stínovým zpravodajem za EPP. Hovoří někdo za něj? Eh, Viršiny Rozier za SD. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh na řízení komise je trošičku nečekaná záležitost. Má eh, konkrétně eh, aspekty rozšíření země původu pro určitý objem přenosů přes internet. Nám je tady přednášeno, že je to nutné, ale Eh, když eh, hovoříme s lidmi z toho odvětví, tak to teda zas tak úplně nevidí, protože ti jsou, zdá se, velmi spokojeni se stávající situací a vidí eh, v tom návrhu poměrně dost nevýhod. Takže na druhé straně je tady několik vysílacích organizací, několik programů, které žádají určitý vývoj. Ale celé to spochybnit a Eh, zkomplikovat situaci pro řadu aktérů, to je dost překvapující. Takže ten princip země původu, protože o to tady jde u toho eh, zveřejňování, vysílání audiovizuálních programů, eh, to není úplně vítáno. Je to spíš problematické a já jsem proti tomu. Pokud jde jak někteří argumentují, o to, aby jsme se tady cílili na určité specifické programy, no tak to tak řekněme, ale nevytvářejme nějaké situace, aby, dejme tomu, zítra smluvní pozice autorů a těch kteří podporují audiovizuální produkci, byla výrazně snížena při vyjednávání. A aby tady vlastně ta tvůrčí část kulturního sektoru byla ještě více ochuzena o určité e, příjmy, které by šly e, digitálním e, zprostředkovatelům. Už teď víme, že ta tvůrčí část kulturního sektoru na tom není nějak zvlášť valně. A u těch dalších aspektů. Ohledně eh, kolektivního řízení povinného v případě přenosů eh, na uzavřených eh, sítích. Myslím, že návrh komise by tady zasloužil určitá upřesnění. A proč ne? Můžeme si do, představit, že to bude také rozšířeno na některé části toho, vnější, toho otevřeného uh, internetu, ale tam je třeba opravdu myslet na ta hesla, na nějakou tu identifikaci, ale povinné řízení existuje, jak, měli bychom ho ponechat. neměli bychom omezovat možnost realizovat to, co už dnes realizovat jde. Já jsem učinila několik návrhů abychom zajistili technologickou neutralitu, eh, pokud jde o vysílání přes eh, kabelové vysílače, to by mělo i nadále být možné. A odměňování v audiovizi. Na to také dávejme pozor. Máme velice málo kompromisních návrhů. Já už jsem si ty věci vysvětlila s Juliou Reda. Ono je poměrně dost obtížné se k těm kompromisům, eh, k té první části kompromisu takto odděleně vyjádřit. Zítra máme stínové zpravodaje, ano, ale já se bohužel nebudu moci zúčastnit. Každopádně si myslím, že na textu máme ještě před sebou hodně práce, protože naše stanoviska se zatím alespoň zatím hodně, hodně liší a konsensus je trošku vzdálen tento. Já bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce za ty návrhy kompromisních pozměňovacích eh, předloh. Myslím si, že to je opravdu výrazný posun, vážím si tohoto úsilí. Obecně vítám úmysl komise eh, ty, eh, tu otázku autorských práv při eh, vysílání teď řešit od roku 93, eh, kdy byla přijata eh, směrnice, se věci opravdu výrazně změnily. Všechny zúčastněné strany eh, si to přejí. Tady nejde jenom o zvýšení objemu toho, co bude vysíláno, toho obsahu, ale i dalších, dalších věcí. Já se domnívám, že stávající financovací situace podporuje evropskou diverzitu a více produkce, to by nemělo být spochybňováno. Smluvní svoboda v návrhu e, komise je také důležitá pro evropské tvůrce a jsem rád, že se to objevuje i v těch nejnovějších pozměňovacích návrzích kompromisního charakteru. My také přinášíme několik pozměňovacích návrhů. A ještě k rozsahu těch přenosů online. Já myslím, že nejrealističtější přístup je omezit eh, pole působnosti nařízení eh, tak, aby nepokrývalo webcasting, eh, a tam často není prostě infrastruktura je skutečné organizace. A Eh, zase u těch přenosů, opakovaných přenosů eh, bychom měli Eh, hlavně chránit integritu té služby. Vzhledem ke službám, eh, k změnám, pardon, které jsme znamenali v posledních 20 letech a především v posledních pěti letech, je tady riziko, že eh, to nařízení bude brzy zastaralé po té, co vejde v platnost. Takže revizní doložka je velmi důležitá. Je třeba, abychom měli možnost reflektovat ty změny já se těším na spolupráci se spravodajkou a dalšími stínovými zpravodaji. Just checking that there was no one speaking for Pascal Arimont. Andreas, you are speaking for Pascal Arimont. Tak, uh, teď za EVP. Děkuji, Vicky. Pascal uh, se musel vrátit domů a, a požádal mě, abych uh, za něj zaskočil, takže budu pokračovat německy. Já to dělám rád. Pascal mě ještě jednou poprosil, abych eh, poděkoval kolegům a zejména zpravodajce. A chci poděkovat všem, eh, kteří eh, podali pozměňovací návrhy. Má za to, že kompromisní pozměňovací návrhy paní Reda jsou dobrým východiskem, ale zároveň mě prosí, aby eh, eh, zdůraznil, že eh, stanovisko EPP ještě není dostatečně zohledněno. Je třeba si dát pozor na to, aby evropské kulturní prostředí vytvářeno zejména malými a středními podniky bylo, tedy nebylo ohroženo. Ty dopady by byly těžko odhadnutelné. Jak říkal kolega Dalton, geoblocking by neměl být základním nastavením, ale technickým prostředkem k prosazení eh, principu teritoriality podle článku 41, toho pozměňovacího návrhu 41. Proto si Pascal myslí, že eh, princip země původu musíme dále podporovat, ale s eh, doplňující definicí online služeb a příslušné odměny za to, No, poplatku. Potom Pascal říká, že eh, můžeme podpořit eh, další návrhy jdoucí tímto směrem a je možné, že také eh, několik dalších kolegů, jako Filip Živen, který podal podobné pozměňovací návrhy, tedy tyto získají dostatečnou většinu a paní předsedkyně ještě vlastní slovo k tomu. Minulý týden jsme se setkali s programem Arte ve Štrasburku, který nabízí přeshraničně všechno. A otázkou je, Eh, a ptali jsme se jich, eh, jestli je třeba omezit auto, nebo upravit autorské právo a oni říkali, že jim to takhle vyhovuje. Takže eh, někde už bylo možné to vyřešit zjevně. Dobrá, teďka je Kalas. Děkuji. Někde Dalton říkal, ten zákon o satelitech a kabelní, eh, kabelní televizi byl eh, zaveden eh, protože stávající úprava nedávala smysl pro to, že satelitní signál se prostě nezastaví na hranicích. Tohle je prostě přizpůsobení novým technologiím. Ta satelitní směrnice neomezila smlouvu firm, ale přesto umožnila blokování obsahu. A tady to není nic jiného. Tady se eh, držitelé práv obávají, že ztratí kontrolu nad eh, obsahem. Ale pokud vidíme ten geoblocking na internetu, tak eh, se ukazuje, že pořád můžou udržovat svoji kontrolu. Naše frakce omezila tedy ten rozsah online kontroly ale myslím si, že, to, co, eh, že ta míra kontroly vysítaleteli nad, eh, posledním, eh, nad potenciálním obecenstvem je něco, co je velmi důležitého. Potom Někteří zúčastnění si myslí, že rozšíření rozsahu působnosti na otevřený internet by snížilo příjem, ale pokud ty retransmisní služby by mohly, uka- by mohly ukázat, že je možné podnikat v eh, kontrolovaném prostředí, tak by to tam mělo být eh, zahrnuto. To tež platí pro hesla. Pokud chceme podporovat kulturní diverzitu v Evropě, musíme snížit eh, transakční náklady za zúčtování práv, tak aby se držitelé mohli spíše zaměřovat na propagaci. K transakcím navrhujeme databázi k zjednodušení toho, jak vysílatelé mohou, aby vysílatelé mohli mm, nalézt držitele práv. Pro ty, kteří chtějí udržet status quo u té uh, nových pravidel uh, přenositelnosti obsahu, to uh, lze variantně, protože občané platí za um, veřejné vysílání, za veřejnoprávní vysílání, pokud to neumožníme v rámci tohoto, tak oni to nikdy nebudou využívat. A to bude eh, vlastně k neprospěchu daňových poplatníků. Za druhé, eh, ty kanály, které jsou eh, k dispozici free online, jsou ruské v Evropě nejvíce. Tam se přenáší evropské sportovní akce. Jako první je dávají k dispozici ruský, ruští vysílatelé na platformách jako je YouTube. Evropský obsah se nedostane do nejmenších členských států, často protože to není dostatečně ziskové, takže nevidím, jak eh, obezdění národního obsahu, když spoustu z toho financují daňoví poplatníci, by mělo eh, hájit obecný zájem. Tady nepodporujeme žádnou kulturní diverzitu, akorát bráníme Evropanům eh, se navzájem obohacovat vlastní kulturou. Děkuji. Děkuji, Kajekalas. A teď e, za někdo mluvit, ale tady nikdo není. Takže za EFDD je tady Marko Zulo. Ne? Tak jsme eh, na eh, konci u formálních eh, s tím zpravodů. Ještě někdo si chce vzít slovo? Zabíne Frajen. Ano. Já bych ještě jednou rád zdůraznila, že určitě potřebujeme tu, tu úpravu kapsat směrnice na nové digitální prostředí. Myslím si, že přenos eh, jedna ku jedné toho, co je ve, směrnici, eh, ve směrnici kapsat, by vlastně byl eh, silným zásahem do autorských práv. Týká se to vlastních produkcí třeba. To, ta, ta práva na, na druhotné zhodnocení, ta se neprodávají dále a jde o to, aby pro vysílatele byly snížené eh, náklady. Pokud se podívám na směrnici CAPSAT, tak eh, eh, tam šlo o to, aby se digitální práva nebo práva digitální šíření dala znovu použít. A to by mohlo značně poškodit i autory. Tady musíme dávat pozor, abychom tady nakonec měli správnou rovnováhu mezi právy autorů a potřebami jednoduchého eh, zúčtování těch eh, práv a eh, přístupu k obsahu i přes hranice. Myslím si, že ve stavecí realitě to v kapsatu máme, ale to, co zatím bylo běžné, nám nevystačí a myslím si, že některé dnešní návrhy v tom omezeném rozsahu, nebo o to omezené rozsahu Myslím si, že tam bude možné nalézt nějaké eh, rozumné závěry. Děkuji, takže teď Julia Reda. Dobrá, děkuji vám všem, kdo se zúčastnil té debaty. Eh, je velice užitečné eh, podívat se na ty nejdůležitější věci. Myslím si, že řada těch vyjádřených obav už je vlastně zohledněna v těch kompromisních pozměňovacích návrzích tady eh, se nejedná o překopírování principů kapsat na internet. Spíše eh, jsou tady konkrétní kroky, které se týkají eh, vysílatelů online služeb, Například pokud jde o situaci, kdy si producenti nechali ta práva pro další veřejné sdělování děl, veřejné šíření. Já si myslím, že podle tohoto nařízení nebude možné dávat něco online, pro co eh, už nemáte právo od producenta. Pokud to bude v zemi původu, tak to bude možné dát online, ale otázka plateb pořád bude muset být upravena podle eh, aktuálního a potenciálního obecenstva. A to je také v těch posledních verzích kompromisních pozměňovacích návrhů. Takže eh, doufám, že tady se shodneme v těchto věcech. To tež platí i pro retransmisní služby. A doufám, že na základě těch obecných principů eh, se brzo budeme schopni shodnout. Děkuji. Děkuji vám. Poslední eh, bod na pořadu jednání dnes, ale každopádně v neposlední řadě, je zpráva o evropském a aktu o přístupnosti výrobků a služeb projednání pozměňovacích návrhů. Spravodajem je tady Morten Lokegor, takže mu rovnou dám slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl pochválit pana Švába za způsob, jakým vede naši práci. Myslím si, že odvádí vynikající práci. Děkuji mu. Takže jak to vypadá? Myslím si, že ta práce začala velice dobře. Myslím si, že pokračujeme dobrou, dobrým tempem. Už jsme měli první schůzku stínových zpravodajů a myslím si, že zatím jsme prošli asi 20 článků. Myslím si, že zrovna před pár minutami jsme rozeslali tu nejnovější verzi kompromisního textu, tak jak zatím vypadá. Myslím si, že to tady všechno jde velice dobře a ve středu máme další zkusku stínových zpravodajů. Takže dovolte mi teď spíš. Eh, nebo dovolte mi, abyste si teď vyslechli projev v krásném dánském jazyce, takže po, případně si nás naštěte sluchátka, pokud chcete poslouchat tlumočení. Hmm, čili, myslím si, že v některých bodech už můžeme tento týden dokončit diskuzi, například jak to bude s případným stažením eh, výrobku z trhu, pokud neplní ty požadavky na přístupnost, také pokud tam nejsou informace pro spotřebitele, jak s tím se bude zacházet, jak můžeme opravdu zajistit, že budou uspokojeny potřeby spotřebitelů a také, jak můžeme tato pravidla vymáhat, jak to bude pak eh, implementováno v praxi. Zpráva se rovněž zabývá definicemi, eh, zda ty definice potřebujeme, zda jsou dostatečně přesné, zda odpovídají cílům. Pak jsme také hovořili o přílohách a já si myslím, že stále ještě musíme si definovat, čeho vlastně chceme dosáhnout a jakým způsobem. Takže myslím si, že eh, bychom neměli omezovat inovace, k nímž dochází. Je tam ale důležité mít jasná kritéria, nad tím se ještě budeme zabývat ve formě pozměňovacích návrhů a také budeme ještě mít eh, vést diskusy o eh, rozsahu ehm, působnosti a je důležité najít i kompromis v parlamentu ohledně načasování. Chceme ukázat radě, že je možné najít kompromis. Takže si myslím, že musíme být velice realističtí ve svém přístupu, jinak se nikam nedostaneme a nebude to někomu ku prospěchu. Myslím si, že spolupráce je vynikající, máme zde mnoho eh, ochoty hledat kompromisy. Chtěl bych ještě za to všem poděkovat, za to, že usilují o to, aby našli kompromisy ze všech eh, politických frakcí je tato ochota eh, vidět. Mm, usilujeme o to, aby spotřebitelé měli k dispozici lepší informace, aby také spotřebitelé měli lepší přístup k těm výrobkům. Také je nutné třeba eh, informovat personál nebo ty prodávající Musíme se zapojit i, nebo musíme spolupracovat i s některými normalizačními organizacemi. A ještě jednou bych chtěl znovu říci, že eh, velice rád eh, budu naslouchat návrhům ostatních politických frakcí. Je důležité, abychom rovněž eh, zde měli mm, přesun informací mezi členskými státy. Pak jsou zde ještě návrhy, co je třeba v některých členských státech kontrolovat nebo dopilovat. O to zprávu je velký zájem. Chtěl bych ještě jednou říci, že mm, dialog s evropskými organizacemi, které združují osoby se zdravotním postižením, je rovněž skvělý. Takže i s nimi budeme pokračovat a se stínovými zpravodaji nás čekají další schůzky. Děkuji. Děkuji. Nyní Sabin Frhek. Já bych eh, poděkovala eh, eh, zpravodaji Martinu Lachegorovi a stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Na posledním zasedání stínových zpravodajů už to bylo velmi konstruktivní a myslím, že velice pěkně pracujeme na té věci, hledáme dobré kompromisy. Ale přesto ještě některé věci musíme probrat. V dnešní debatě se snažíme eh, přispět eh, především k bezbariérovosti eh, a k přístupu postižených k tomuto vnitřnímu trhu. To nesmíme ztrácet ze zřetele. Čili jde o zlepšení vnitřního trhu a o zajištění nebo usnadnění přístupu těchto lidí k některým službám. Potřebujeme realistické cíle, které lze realizovat, proto, abychom opravdu dosáhli té důležité změny. A myslím si, že jsme na dobré eh, cestě k dobrému pokroku. Myslím si, že je správné, aby eh, ta vazba na označení CE eh, byla odstraněna. Vzhledem tomu, že to není pro spotřebitele, tak si myslím, že tady by to akorát působilo zmatení. Potom vzvariorovost u audiovizuálních médií, to je třeba sektorově specificky upravit. Podívejte se na tu směrnici o audiovizuálních mediálních službách, která se teď projednává. Tam se hovoří o spolupráci mezi vysílateli nebo provozovateli vysílání a mediálními službami a svazy postižených. Tam se, myslím, dosáhli dobrého výsledku. A také u eh, dopravy, eh, myslím, musíme nalézt podporu ve stávající legislativy, kde jsou už příslušné požadavky. Potom potřebujeme úpravu u článku 12 a 22 tyhle výjimky by mohly být využity i bez velké byrokracie. Ale je důležité, aby se neuplatňovaly ty výjimky zcela své volně. Důležitá debata, kterou ještě budeme muset podrobně vést, je, jak se postavit ke standardům a jak e, ty jednotlivé věci podrobně upravit. Já myslím, že tam e, ještě povedeme řadu debat. Celkově máme před sebou ještě pořádný kus práce, ale myslím, že všichni zúčastnění jsou velmi motivováni dosáhnout konstruktivně a rychle eh, výsledku, který nakonec bude prosaditelný na radě, aby opravdu došlo nakonec k zlepšení pro postižené, eh, abychom se tady pohybovali opravdu někam realisticky. Děkuji. Děkuji vám dalším řečníkem je Olga Senova. Slovo. Já bych v prvé řadě také chtěla poděkovat panu zpravodaji Mortenovi eh, za dosavadní opravdu konstruktivní přístup při hledání kompromisních návrhů. Eh, já teď zmíním několik komentářů k tomu prvnímu balíčku kompromisů, který je momentálně diskutován a vyzvihnu eh, několik bodů, které z mého pohledu ještě vyžadují další diskuzi. V otázce nepřiměřené zátěže, konkrétně tedy článků 12 a 22, postupně, myslím, obrušujeme hrany. Eh, já vnímám převládající požadavek ostatních skupin na automatické výjimutí mikropodniků z působnosti aktů, eh, ačkoliv jsem i nadále přesvědčena, že návrh komise v otázce nepřiměřené zátěže již teď umožňuje udělení výjimek tam, kde by naplnění požadavků na přístupnost mohlo být eh, pro ty nejmenší hráče na trhu likvidační. Nemohu nicméně podpořit další rozmělňování textu, například nekonkrétním odkazem na životnost eh, či alternativním řešením přístupnosti v dopravě, eh, které nicméně spotřebitelům nejsou k dispozici za všech okolností. A vítám proto, že pan zpravodaj naslouchá a je otevřen hledání nových řešení. Vážím si také podpory pana zpravodaje pro zavedení strukturovaného dialogu. Jehož součástí mají být také organizace, které reprezentují osoby s postižením. Co se týká povinností výrobců, to je článek 5 a také článku 15, který se věnuje prohlášení o shodě výrobků. Jsme tady, myslím, na velmi dobré cestě dosáhnout vyváženého kompromisu aby spotřebitelé mohli udělat informované rozhodnutí, měla by podle mého názoru na obalu výrobků eh, být jednoduchým a přesným způsobem vyznačena informace o přístupnosti. Nemusí to nutně znamenat například vytvoření nějakého certifikovaného unijního piktogramu, ale spotřebitelé se nemohou o přístupnosti dozvědět až z návodu výrobku. Domnívám se, že bychom měli být více obezřetní v článku 17, který se věnuje dozoru nad trhem s výrobky. Nesoulad výrobku s požadavky na přístupnost stanovenými v aktu přístupnosti nemusí ve všech případech automaticky představovat závažné riziko ve smyslu článku 20 nařízení o dozoru nad trhem, ale v praxi mohou nastat případy, kdy bude nutné výrobek stáhnout z oběhu. A tuto možnost bychom proto v aktu neměli vyloučit. Nesmírně důležitým bude vymáhání směrnice, čehož se týká článek 25. Já vítám, že pan zpravodaj naslouchá mému návrhu doplnit článek 25 o ustanovení, které má zavést mechanismus pro podávání stížností spotřebitelů, který doplní systém provádění a dozoru. A v neposlední řadě bych ráda zmínila nově navrhovaný článek 27a, eh, který se má věnovat přechodným obdobím. Zde jsem velmi skeptická vůči jakémukoliv dalšímu oddalování účinnosti směrnice různými typy přechodných období. Jsem ale připravena raději diskutovat o nastavení smysluplných, ale jednoznačných lhůt pro zpřístupnění jednotlivých výrobků a služeb. Existuje ještě řada kapitol, kde jsme dosud neměli možnost dohloubky prodiskutovat eh, a které jsou pro nás eh, sociální demokraty zásadní. Proto se velice těším na další návrhy pana zpravodaje, eh, zejména tedy v oblasti působnosti směrnice, příloh a některých definic. A jak už bylo řečeno, čeká nás ještě hodně práce a vyjednávání, ale věřím, že se dobereme zdárného výsledku a těším se na spolupráci. Annelien von Bosseit. Annelien von Bosseit. Děkuji, Vicky. Po posledním eh, eh, jednání eh, na výboru jsme opravdu udělali velký kus práce na zasedání sínových zpravodajů. Také jsme měli spoustu setkání na technické úrovni. A můžeme říci, že zpravodaj opravdu se maximálně snaží k sladění těch jednotlivých stanovisek, abychom dosáhli kompromisu já jsem se pokusil eh, eh, vysvětlit svoji eh, vizi k této věci. Teď to nebudu tedy opakovat, ale myslím si, že je tady ještě celá řada důležitých věcí, které musíme ještě dále prodebatovat, stejně jako ostatní stínoví zpravodajové. Pro nás je velice důležité, abychom nejenom rozšiřovali působnost, ale spíše počítali už se sektorovou legislativou, která už existuje. Potom jsme podali celou řadu pozměňovacích návrhů, například k označování CE. Všichni se asi teď shodneme, že tohle není vhodné označení pro produkty v souvislosti s přístupností pro lidi s postižením nebo pro NLF. Potom, pokud jde o univerzální design, tak eh, tam eh, jsem eh, si to zkusila probrat s kolegyní Helgou Stevens, protože tam máme velký zmatek, který není třeba. Myslím si, že ty povinnosti pro výrobce nechceme oslabit, ale je třeba to vyjasnit kvůli právní, právní jistotě. Proto jsem podala pozměňovací návrh 397. Ještě e, k tomu e, dnešnímu e, znění řady článků, které se zaměřují na stahování výroku z trhu, pokud neplní požadavek přístupnosti. Myslím si, že to ještě musím eh, probrat dále, aby to eh, bylo přiměřené o tom, jestli je to přiměřené nebo ne. určitě eh, to bude politická záležitost. U toho zbytku myslím, že já jsem omlouvám, že jsem přišla později, protože ještě jdu z jiné schůze. Ale myslím si, že na stínových zpravodajích se ukázalo, že EPP a ECR vnímají eh, spoustu z těch věcí eh, stejně. Takže eh, doufám, že s dalšími frankcemi budeme schopni dospět k dalším k dobrým kompromisním pozměňovacím návrhům, aby nakonec ten legislativní návrh byl Eh, velmi dobrý, pokud jde o tedy zpřístupnění produktů pro lidi s postižením. Za GUE nikdo není. Další Julia Reda za zelené. Prosím, děkuji paní předsedkyně a jménem pana Šoltise, našeho stínového zpravodaje, který bohužel není přítomen, bychom chtěli poděkovat panu Lokegardovi a jeho týmu za práci na této práci. Ta diskuze je vedena dobře, konsensuálně a je dobrá. Šoltis je do toho názoru, že stínové či e, návrh kompromisních ná, pozměňovacích návrhů je krok dobrým směrem, ale hodně práce ještě zbývá vykonat v řadě klíčových záležitostí. Pan Šoltis zdůrazňuje otázku e, například e, přístupnosti eh, dopravních služeb, jasné informovanosti spotřebitelů a otázku zařazení těch či o něch služeb do eh, směrnice. Tak to může opravdu Eh, evropská legislativa hodně, hodně vykonat pro evropské občany a může tady být eh, větší autonomie výběru. Nejde jenom o 80 milionů občanů s postižením v Evropě dnes, ale také jde o to, že je tady mnohem větší eh, počet evropských občanů, kteří mají dočasnou Eh, zhoršenou pohyblivost například, či jiné problémy, ať už jsou to starší lidé, či těhotné ženy, či jiné kategorie. Takže budeme pracovat s partnery z dalších frakcí, aby postoj parlamentu byl v této věci co možná nejambicioznější. Děkuji. Eh, la domanda di prodotti e servizi... No, děkuji za slovo. Služby, výrobky, které jsou přístupné i pro občany s, s zdravotním postižením, to je něco, co budeme potřebovat stále více. Zejména se to také týká osob, které mm, mají takzvané funkční omezení, třeba eh, lidé staršího věku nebo těhotné. Takže musíme mm, to brát v tomto ruchu. Nechceme vytvářet situace, které by potom eh, třídili občany na občany první a druhé kategorie. Za druhé, musíme se také věnovat takzvanému zastavěnému prostředí. Například eh, chceme, aby byly přístupné bankomaty, ale musí být také přístupná ta budova, v níž se ten bankomat nachází. No a co se týče těch různých výjimek, myslím si, že bychom se měli soustředit pouze na ty mikropodniky, Ekonomická krize znamená, že tyto firmy nemají vždy dostatek financí na to, aby mohly nějakým způsobem eh, pozměnit své produkty nebo zlepšit přístupnost svých eh, výrobků a služeb. A co se týče malých a středních podniků, tam může být ta situace trošku jiná. Někdy je to tak, že ty firmy mohou mít příjmy třeba 15 milionů eur a mohou mít tedy tam ten limit do 50 zaměstnanců. Nechceme vytvářet situaci, kde bude existovat nesoulad mezi existující právní úpravou a mezi eh, úpravou, která eh, která vlastně by ale nebyla v souladu s tou eh, stávající legislativou, která se týká označování EC a novým legislativním rámcem. Myslím si, že je také velice důležité, abychom měli jasná pravidla, aby tady byl eh, pravidelný dohled nad trhem. A nesmíme zapomínat na to, že musíme do toho všeho zapojit i organizace, které zastupují eh, osoby s eh, zdravotním postižením. Chceme zjednodušit život jednotlivců, ale na druhé straně nechceme navyšovat administrativní zátěž pro ekonomické subjekty. Dobře, nikdo další už se nehlásí, takže já bych tomu také ráda ještě něco řekla. Chtěla bych poděkovat eh, za komentáře. Myslím si, že se tak zhruba shodneme, že to opravdu všechno jde dobrým směrem. Musíme se ještě podívat, jak tato legislativa eh, je jak se skloubena s další legislativou. Já také mám některé pozměňovací návrhy, které se týkají veřejných zakázek. Je také dobré, abychom, abychom, aby se to dostalo do kompromisních textů. Vím, že celá řada kolegů předložila pozměňovací návrhy. Mm, používá se ten systém nového legislativního rámce a označení CE. Vím, že tady tam se usiluje o nějaký alternativní návrh. Musíme si ale jasně vyjasnit vztah mezi výrobcem a poskytovatelem služeb, protože ono to nemusí být úplně konkrétně pokryto pozměňovacími návrhy, ale může pak z toho plynout eh, třeba otázka odpovědnosti. A to všechno musí být právně jasné. Vím, že na schůzích stínových zpravodajů jste ještě neprobírali eh, působnost, ale já bych chtěla, aby tam byla výjimka pro mikropodniky a i pro malé a střední podniky. Pak ještě jeden důležitý bod. Ten univerzální návrh, ty standardy návrh pro všechny. Eh, zatím to ještě není eh, všeobecně dostupné, takže pokud se technologie bude moci nějak přidat nebo nějak dodat, pokud to bude nějaký interoperabilní přístroj, který umožní přístupnost, o tom hovoří pozměňovací návrh, který má ujasnit bod odůvodnění je to také pozměňovací návrh 396, o kterém už hovořila Anelín. Takže musí tam být ten, ta koncepce univerzálního designu, které je možné dosáhnout určitým interoperabilním přístrojem nebo nástrojem. Takže děkuji a nyní dávám slovo opět panu zpravodaji. Děkuji paní předsedající, děkuji také za mm, i ty všechny komentáře. Ukazuje se, že náš výbor je ambiciozní na tomto poli. A když jsem si vyslechl kolegy, tak se mi vlastně potvrdilo, že naše práce je dobrá a že postupujeme před, postupujeme dobrým tempem. Samozřejmě, že vezmu v úvahu všechny komentáře, které zazněly a těším se na schůzi se všemi stínovými zpravodaji ve středu. Ano, děkuji, dámy a pánové. Tím končíme dnešní odpolední jednání. Děkuji vám, že jste se všichni drželi své řečnické doby a ještě vám připomínám, že zítra začínáme v půl deváté.